Děkuji vám, pane Mikulášiku. Eh, kolegové, já vás eh, eh, informuji s potěšením, že členové delegace Národního shromáždění Mauretánie se nyní nachází na galerii a já je srdečně vítám. Tuto delegaci vede pan El Arbi Old City Ali a delegace se setká s členy Evropského parlamentu. Ještě jednou vítám vás v Bruselu, vítám vás v našem parlamentu a ještě bych chtěl říci, že vztahy mezi Evropskou unii a Mauritánií jsou velice důležité pro Evropský parlament. Já jsem přesvědčen, že plodný dialog mezi poslanci Evropského parlamentu a poslanci Mauretánského parlamentu jistě mohou přispět k posílení těchto vztahů a k rozvoji nových oblastí spolupráce mezi EU a Mauritánií. Takže ještě jednou vítejte.